Vážení přátelé, dámy a pánové, začneme. Začneme rovnou. Takže máme 3. prosince naše pondělní zasedání, první bod přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte námitek, budeme ho považovat za schválený. Nevidím, že by se se někdo s nějakou námitkou hlásil. Takže sdělení předsedy. Ta také žádná nemám. Takže další bod, to už je trojka, schválení zápisů ze schůzí. Konkrétně ze schůze 5. listopadu. Pokud nikdo nemáte nějaké námitky a nevznesete ji ani do konce dnešního dne, tak budeme považovat tento zápis za schválený. Bod číslo 4, to už je elektronické hlasování. Nejprve tam máme opakované použití informací veřejného sektoru přepracované znění. Pane kolegu, máte procedurální připomínku? Jistě, prosím. Nejsem si jistý, jestli je to procedurální připomínka, spíš informační bod. Říkal jsem si, jestli je potřeba, abychom museli začínat v pondělí ve čtyři, protože já sám třeba za sebe, já jsem musel odjet dneska ráno v jednu hodinu, abych se tady dostavil na hlasování kdybychom hlasovali dnes později, třeba ve středu, tak by to určitě bylo pohodlnější. Já tedy neočekávám, že by kvůli mě změnili veškerá pravidla. Každopádně nadnáším to také zvážení. Možná i většina poslanců má podobný problém a já se pochopitelně podřídím většině, i kdyby to znamenalo, že musím odjíždět v jednu v noci, totiž, vážení kolegové. Uh, okay. Uh, dear friends, it was other possibility ano, vážení přátelé, Bohužel právě, že jiná možnost se nenabízela, protože máme velice málo času. Další možnost byla příští týden se sejít v pondělí ve Štrasburku. Takže když jsme si měli vybrat, zda hlasovat eh, a řešit všechny další záležitosti až příští týden v pondělí, tak eh, nakonec se nám zdálo, že by přeci jenom bylo lepší sejít se již teď v pondělí v Bruselu. Ale Možná opravdu někteří eh, z vás spokojeni eh, s takovýmto aranžmá nejste. Na druhou stranu si myslím, že řada z vás by byla velice nespokojená, kdybychom hlasovali v pondělí pozdě večer ve Štrasburku, protože to se vždycky protestuje, že nikdo nechce hlasovat ve Štrasburku. A toto je navíc naše poslední zasedání během letošního roku. Další už nemáme, takže se Šone omlouvám, ale opravdu jsme volili mezi dvěma zly a snažili jsme se najít nejlepší možné řešení. Takže bychom začali, jak říkám, zpráva opakované použití informací veřejného sektoru. Budeme dělat testovací hlasování. Tak to jsem se pěkně přeřekl, dobře nám to začíná, prostě testovací hlasování. Okay. And I close the vote. Končím toto zkušební hlasování. Děkuji. Všechno funguje. Takže návrh zprávy, e, název opakované použití informací veřejného sektoru, přepracované znění, pan zpravodaj je e, Neoklis Kiotis. Nejprve kompromis A. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, přijato. 151 a Libe 24, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto. Imko 38, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 155, 154, 153, to jsou identické návrhy, kdo je pro. Proti. Tak to raději ověříme. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Není kompromis čtyři, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 2a, kdo je pro. Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 2b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 172. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 3 pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Libe 25. Kdo je pro? Proti? Zdrže ověříme elektronicky Libe 25. Libe 25, končím hlasování. Přijato. 179D, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo to kompromis 5, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno, 189 pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto, 100. 90 a IMKO 43 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 191 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 33 pro, proti, ověříme návrh 33 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 34 a Libe 30. Společně pro, proti, zdrž, ověříme elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 197, 198 pro, proti, zdržel se někdo, ověříme rovněž elektronicky. Nebylo to úplně jasné. Bohužel tedy končím hlasování. Bylo to přijato. Nyní návrh 199, IMCO 44 pro. Proti? Raději i tyto návrhy ověříme elektronicky, byť si myslím, že to bylo přijato raději to ověřit. Tedy končím hlasování a bylo to přijato. 35 pro. Proti. Zdržel se někdo schváleno. 200 je 200 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 202, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, ověříme, 202 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 36 pro. Proti. Stržel se někdo? Já myslím, že i toto musíme ověřit. 36. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 205. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Imko 47, kdo je pro? Proti? Ověříme Imko 47 elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 206 a Libe 31 společně. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 37 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 207 pro, proti, zdržel se někdo přijato, 209, IMKO 48, LIBE 33, kdo je pro? Proti zdržel se někdo přijato, LIBE 34 pro, Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 210. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 113, Libe 37 a Imko 49 pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 214 pro. Proti. Zdržel se někdo? Přijato. 38 pro proti, zdržel se někdo přijato. 215, IMKO 50, Libe 38 pro, proti, zdržel se někdo přijato. 217, IMKO 51, Libe 39 pro, proti, ověříme elektronicky. 217, prosím. A ty další návrhy s tím související. Končím hlasování. Návrhy byly zamítnuty. Nyní 219, Imko 52, Libe 40 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, Libe 41 pro, proti, zdržel se někdo, no, myslím ještě jednou, kdo je pro, proti, myslím, že to bylo přijato. 220, Libe 42 pro, proti, Zdržel se někdo? Toto ověříme elektronicky. 220, Libe 42. Končím hlasování. Návrhy byly zamítnuty. Nyní IMKO 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo přijato? 221 pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 222D, 223D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Kompromis 8 pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Libe 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Mko 61 pro. Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 200, kompromis 9 pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. IMKO 4, 69 pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Libe 47 pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. 255 pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 256 pro. Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 257, Mimko 71 pro. Proti. Zdržel se někdo? Přijato. 45 pro. Proti. Ověříme tentokrát elektronicky 45. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 pro. Proti. Zdržel se někdo? I toto rovněž ověříme elektronicky. 46. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 258D pro, proti. Myslím, že i tento návrh musíme ověřit elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 47 pro. Proti. Stržel se někdo zamítnuto. Imko 73 pro. Proti. Stržel se někdo přijato. Kult 16. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, IMKO 75 pro, proti, zdržel se někdo přijato, kompromis 10, kdo je pro. Moment, nejprve 261, IMKO 75 totiž bylo schváleno, takže přeskočíme 260, ale hlasujeme o návrhu 261, kdo je pro. Proti zdržel se někdo, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro. Proti, zdržel se někdo, přijato. MK 77 pro. Proti, zdržel se někdo, přijato. Kompromis 11 pro. Proti, zdržel se někdo, přijato. 273 pro. Proti. Zdržel se někdo, zamítnuto. 49 pro. Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. Kompromis 12 pro. Proti zdržel se někdo přijato. Kult 17 pro. Proti. Zdržel se někdo přijato. Kompromis 13 pro. Proti zdržel se někdo přijato. Nyní přecházíme k 313. 313 pro proti. Musíme ověřit. 313. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kompromis 15. Kdo je pro, proti, držel se někdo přijato. 318 eh, pro, proti, ověříme. Elektronicky 318. Končím hlasování. Zamítnuto. 319, Imko 90 pro. Proti. Zdržel se někdo, ověříme pro jistotu. Nebylo to jasné. Končím hlasování. Zamítnuto kompromis B, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, přijato. 67, IMKO 6, LIBE 4 a také trojka. Kdo je pro? proti, Stržel se někdo, ověříme raději elektronicky. Končím hlasování. A bylo to přijato. Libe 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo přijato. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo přijato. 72 pro? Proti? Zdržel se někdo přijato? MK8 pro? Proti? Zdržel se někdo přijato? 73 pro? Proti? Zdržel se někdo přijato? 74 pětka pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme raději návrh číslo 5. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo přijato. Sedmička. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo přijato. Imko 10 pro. Proti. Zdržel se někdo přijato. Osmička. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Libe 9 pro. Proti. Přijato. Ano, bylo to přijato. Teď eh, devítka. Kdo je pro? Proti? Ověříme devítku elektronicky. Končím hlasování. Ano, to je pozměňovací návrh 9. Takže ještě jednou, nejde o Libe 9, nýbrž návrh číslo 9. Pozměňovací návrh číslo 9, takže ještě jednou opakuji. Je to návrh 9, ověřujeme návrh 9 nyní elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 82. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, desítka pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 84 libe 11, imko 14 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis F pro, proti, zdržel se někdo přijato, 11 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 90 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 91 pro. Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 89 libe 13 pro. Proti. Zdržel se někdo přijato. Kompromis H. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo přijato. 103 pro. Proti. Zdržel se někdo přijato. 104 pro. Proti. Ověříme 104 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis I. Kdo je pro? Proti zdržel se někdo přijato. Kompromis je pro. Proti zdržel se někdo přijato. Kompromis K pro. Proti zdržel se někdo přijato. 16 pro. Proti zdržel se někdo přijato. 119 pro. Proti zdržel se někdo přijato. Kult 3 pro proti, zdržel se někdo přijato, 120 pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 17 pro, proti, zdržel se někdo přijato, kol 4 pro, proti, ověříme raději elektronicky, kult 4. Končím hlasování. Zamítnuto. Imko 22 pro Proti? Přijato. 122 pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. 124 pro. Proti? Zdržel se někdo? Přijato. 127 pro. Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 128 pro. Proti? Nehlasujete. 128. Opravdu nevidím, jak chcete hlasovat. Končím hlasování tedy. Přijato. Nyní 129D, IMKO 27D pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, IMKO 28 pro, proti, zdržel se někdo přijato, 20 pro, Proti? Raději ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 21 pro. Proti. Stržel se někdo. to 22 pro. Proti. Stržel se někdo. to Kompromis L pro. Proti zdržel se někdo přijato. Imko 29 pro. Proti zdržel se někdo přijato. 133. Imko 30 pro. Proti zdržel se někdo zamítnuto. 25 pro. Proti. Zdržel se někdo. Ověříme raději elektronicky návrh 25. Končím hlasování. Zamítnuto 138 pro, proti, zdržel se někdo přijato, kult 6, kdo je pro, proti, raději ověříme kult 6 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Nyní IMKO 34 pro proti, zdržel se někdo zamítnuto 149, ko 36, libe 22. Kdo je pro? Proti? Ověříme raději tyto tři pozměňovací návrhy. První z nich je 149. Končím hlasování. Návrhy jsou zamítnuty. Libe 23 pro. Proti? Zdržel se někdo přijato 150. Imko 37. Kdo je pro? Proti? Ověříme raději elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní přicházíme k závěrečnému hlasování, které provedeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. Ještě stále můžete hlasovat. A nyní hlasování končím. Bylo to přijato, gratulujeme zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o tom, že vstoupíme do interinstitucionálního vyjednávání, to je článek 69c, opět jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Hlasování končím. Děkuji. Veliká podpora, gratulujeme panu zpravodaji. Jak víte, tak bychom měli začít tedy vyjednávat co možná nejdříve, tak je opravdu potřeba, nebo bylo potřeba, abychom si celou záležitost odhlasovali ještě letos. Moc se vám za to omlouvám, ale my jsme to tak měli už naplánováno. Původně jsme si na te, naplánovali eh, toto jednání už velice dlouho dopředu, takže nic neobvyklého. Pan zpravodaj. Děkuji. Pane předsedo, za slovo. Já bych pouze chtěl poděkovat všem spoluspravodajům, všem stínovým zpravodajům, těm, kdo jim pomáhali, sekretariatu ITRE za skvělou spolupráci. A díky této spolupráci a podpoře doufám, že budeme schopni velmi plodně komunikovat pozici parlamentu. Děkuji. Děkuji vám, kolego. A přejdeme k dalšímu bodu, což je bod číslo 5. Zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním materiálem. Petr Korumbašo, Korumbašev je zpravodajem. A začneme hlasovat. Bod 4 pro, proti, zdrželi se, schválen. Schváleno no, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 a 6 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ano, 18 ověříme, to je dobrý nápad. Konec hlasování. Schváleno. 19 pro, proti zdrželi se schváleno, 20 pro, proti zdrželi se schváleno, 21 pro, proti zdrželi se schváleno, 22 pro, proti zdrželi schváleno. Kompromis 1 3 k 16 se pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 1 k evropskému spolufinancování pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, prověříme 27. Uzavírám hlasování zamítá se. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 13, 30 pro, proti, 13 pro, proti, zdrželi, zdrželi se. Prověříme. 30. 30. 30 ověřujeme konec. Zamítá se 10 pro, proti, zdrželi se, Samítá se, 11 pro, proti, zdrželi se. Prověříme jedenáctku. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 2 k úvodnímu bodu 15 pro, proti zdrželi se, schváleno. Pozněvací návrh 2, pro, proti, zdrželi, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Závěrečné hlasování, což je jmenovité hlasování, které nyní zahajuji a končím hlasování. Já vám děkuji. Obrovská podpora, takže blahopřejeme zpravodaji. A nyní přecházíme k vzhledem k tomu, že to, když to souvisí s rozpočtovou záležitostí, tak by se to mělo znovu odhlasovat na plenárce. Tudíž všechna rozpočtová témata budou i e, předmětem hlasování na plenárním zasedání. A nyní přecházíme k dalšímu návrhu. Zprávě to je nástroj pro jadernou bezpečnost, který doplňuje nástroj pro sousedství, a rozvojovou mezinárodní spolupráci na základě smlouvy o Euratomu a s problémem je Vladimír Uručev. Na 19, 20, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 26 pro, proti, prověříme. A prosím, zvedejte ruce. Jinak nic nevidím. 26 Konec hlasování. Zamítá se 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 10. E, první část pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 57 10 druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Chcete ověřit toto hlasování 57 a 10, druhá část. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61 pro, proti, ověříme. Kompromis 61. Tedy pozdě, návrh 61. Konec hlasování. Zamítá se. 12 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 62 pro, proti zdrželi se schváleno, 67 pro, proti zdrželi se prověříme. Konec. Schváleno. 68 pro. Proti. Ještě jednou. 68. Konec. Zamítá se. 69 pro. Proti. Prověříme. 69. Konec. Zamítá se. 71 pro. Proti zdrž... schváleno. Kompromis 4 pro proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozměňovací návrh. Jsou pro nějaké námetky? Čtyři kolegové, ne, nikdo. Takže hlasujeme tento ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se. Radši ověříme, nevidím dobře vaše ruce, které vůbec, takže 74. Konec. Samozřejmě zamítnuto. Takže prosím, drazí přátelé, zvedejte ruce. 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, to bylo jasné, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 17 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 17. 17. 17. Pozměňovací návrh 17. Konec hlasování zamítá se. 16, 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 78 pro, proti. Prověříme 78. Konec hlasování. Zamítá se 79 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 79. Konec hlasování. Zamítá se 80 pro, proti stejná většina. Prověříme 80. Ověříme 80. Konec hlasování. Zamítnuto. 81 pro. Proti zdrželi se schválen. 82 19, 24 a 2 společně pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 83 <clears throat> a 49 pro, proti, zdrželi se. Schváleno tentokrát. Kompromis 6 pro, co chcete ověřit? 83 a 49, no dobře. Ověřujeme. Ověříme. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro. Proti, zdrželi se schváleno. 26 pro. Pardon, spolu s osmičkou pro, proti, zdrželi se. Zaj, zamítá se. 1 pro, proti zdrželi se schváleno, 23 pro, proti zdrželi se schváleno, 25 pro, proti zdrželi se schváleno. Ověříme 25. Konec. Zamítá se 27 pro, proti. Ověříme 27. Konec. Schváleno. 31 pro. Proti zdrželi se schváleno. 2 pro. Proti zdrželi se schváleno. 32 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro. Proti zdrželi se schváleno. 44 pro. Proti zdrželi se schváleno. 6 pro. Proti. Ověříme. 6. Eh, hlasujeme. Konec. Schváleno. 7 pro. Proti zdrželi se. Schváleno 45 pro. 45, 46 pro. Proti zdrželi se. Schváleno 47 pro. Proti. Ověříme. 47. Konec hlasování. Zamítá se. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 15 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 52 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A závěrečné hlasování. Celá zpráva ve smyslu změn zahajuje hlas, jmenovité hlasování. A končím hlasování. Tímto vám děkuji jednoznačná. Podpora, blahopřeji zpravodaji. Prosím, pane předsedo, já jsem si všimla, že u toho předchozího hlasování těm informacím ve veřejném sektoru můj pozměňovací návrh 232 nebyl předložen hlasování, takže žádám, aby se o něm hlasovala zvlášť článek 5 a nový 232. We get back at the very end. Sorry? We get back at the very end. Uh, uh, uh, well, our secretariat will... Um, sekretariát to ověří a vrátíme se k tomu požadavku na konci hlasování, až abychom ušetřili čas. Nejdříve se na to podíváme. Nyní budeme hlasovat o dalším bodu, to je bod 6. Uh, pardon, Bod 7. Zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Patricia Toja, místo předsedkyně, je eh, zpravodajkou. Zahlasujeme kompromis 20, přijato, kompromis 21 pro, proti, zdrželo se, přijato, 22 pro, proti, budeme ověřovat 22, pozměňovací návrh 22. Končím hlasování. Přijato 23 pro, proti, zdrželi se přijato 22 eh, pro, proti, přijato 156 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 156. Končím hlasování. Zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se přijato, 158 pro, proti, ověříme. 158. Končím hlasování. Zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se Přijato. 26 pro, proti, ověříme. 26 hlasujeme, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 171 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 24 kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, ověříme. 189 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se. Bohužel nevidím, jak hlasujete, tak budeme ověřovat. 32. Pozměňovací návrh 32. Paní zpravodajko, prosím 32, končím hlasování zamítnuto. 190 a 33 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 25 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 26 pro, proti zdrželi se přijato, 212 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 44 pro, proti zdrželi se přijato, 45 pro, proti zdrželi se přijato. 213 pro, proti, ověříme. 213 ověřujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, <clears throat> ověříme. 47 ověřujeme elektronicky, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti zdrželi se přijato, 217 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 218 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 219 pro, proti zdrželi se ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 220 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se přijato. 222 pro, proti, zdrželi se přijato. 223 pro, proti, ověříme. 223. Končím hlasování. Zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 225 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 226 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 60 pro, proti. Ověříme. Pozměňovací návrh 60. Ověřujeme elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 61 pro, proti ověříme také. Ověřujeme 61, hlasujeme, uzavírám hlasování. Zamítnuto 64 pro, proti, zdrželi se, ověříme 64. Uzavírám hlasování, zamítnuto.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 přijato, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 10 pro, proti, přijato, kompromis 11 pro, proti, zdržel, přijato 10 pro, proti, přijato 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato kompromis 14 pro, proti, také přijato 106, přijato 107, přijato kompromis 15 pro, proti, přijato 113 pro, proti, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 117 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 121 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 19 pro, proti, zdrželi se přijato, 124 pro, proti, zdrželi se přijato, ale viděl jsem i um, Tě, ty, kteří se zdrželi 126 pro, proti, tak ověříme 126. 126. Končím hlasování. Zamítnuto. 130 pro, proti, ověříme. 100, omlouvám se, říká pan předseda, 130. 1, 3, 0. 130. Říkal jsem to tak. Končím hlasování. Zamítnuto. 131 pro. Proti. Ověříme také 131. Sto třicet jedna ověřujeme elektronicky, končím, eh, je to jasně zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 139 pro, proti, zdrželi se, ověříme, 139. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti zdrželi se přijato, 142 pro, proti zdrželi se přijato, 143 pro, proti, zdrželi, zdrželi se, ověřujeme 143. Zcela jasně zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, ověříme 144. 144 Končím hlasování. Zamítnuto 145 pro, proti, zdrželi se, ověříme 145. Končím hlasování. Zamítnuto 146 pro, proti, ověříme také 146. 146, končím hlasování, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. Jmenovitě, jmenovité hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Přijato velkou většinou, s velkou podporou, podporou gratuluji panu zpravodaji a paní zpravodajce a nyní se vracíme Prosím, prosím, máte slovo. Chtěla jsem jenom na závěr poděkovat všem za spolupráci a za práci odvedenou, ale chtěla jsem také říci, jaké je moje mm, jednu, říci jednu informaci, že výbor IMCO není příliš nakloněn otevřenosti, kterou my tady ukazujeme, eh, abychom jaksi nabídli, eh, byli vstřícní vůči s eh, stínovým zpravodajům. Její přístup je dosti restriktivní a proto bych chtěla požádat kolegy, pokud by mohli vyjádřit svoji podporu. Buďte tak hodní a udělejte to, protože jinak to poškodí právě práci, kterou jsme odvezli. Eh, děkuji eh, paní zpravodajce. To je skutečně důležité, protože my máme výlučnou kompetenci v celé té části, která se týká malých a středních eh, podniků, takže bychom to měli řádně ověřit, protože ta, toto by ten náš vstup, náš příspěvek IMCO mělo převzít bez ověřování a potom se to dostane na plenárku a tam budeme hlasovat znovu o, o všem od samého počátku. Na IMKU je však nezbytné mm, posunout to dál bez hlasování. Děkuji, Patricie, to bylo důležité a nyní se vrátíme ke eh, zprávy eh, pana si eh, Silikiotise, protože kolegyně upozorňovala na to, že je potřeba se k této zprávě vrátit a znovu se podívat na pozměňovací návrh 232. Skutečně jsme ověřili, že máte pravdu, že bychom o tomto eh, měli hlasovat, takže se vraťme prosím ke zprávě pana kolegy Sily Kiotiseho, Sily Kyoty se opakované použití informací veřejného sektoru. Prosím, vraťte se k tomu, k tomu hlasovacímu seznamu. Je to 232, předtím je 61 IMKO a pod tím je kompromis 9. A my hlasujeme o pozměňovacím návrhu 23. pozměňovací návrh paní Reda, paní Redy. A kdo je pro? Kdo je proti? Takže tento návrh je zamítnut. Ale děkuji, že jste připomněla, že eh, jsme se dopustili tohoto opomenutí. Děkuji eh, kolegové. Většina věcí se bude znovu řešit na plenárce, zejména rozpočtové věci jsou eh, nezbytné. Ale to zvládneme. Pokud odcházíte, tak připomínám vánoční večírek a pokud se na něj nedostanete, tak vám přeji krásné Vánoce. Jiná možnost eh, není a uvidím, jinak budeme pokračovat eh, eh, za. Jinak nás bude čekat tato tato e, recepce a tak vás prosím, abyste se na ní dostavili a vrátili a budeme pokračovat na e, dalším bodem na pořadu jednání, což je prezentace studie STOA. Prezentace studie STOA nazvaná biotisk 3D k lékařským účelům a za účelem zvýšení kapacit. Takže eh, budeme se věnovat tomuto tématu a e, z toho provedla analýzu dopadu této nové technologie, což je e, zajímavé, e, důležité téma, protože představuje i sociální, etické a ekonomické aspekty a stručné schrnutí této studie najdete na parlamentních stránkách. Mm, máme tady hosty pana Kristofera Konena z technologického institutu v Karlsruhe a poprosím ho o prezentaci. E, vítám vás také na půdě Evropského parlamentu. Well, if, uh, if anybody should leave immediately, it is even possible to say few words, for example. Pokud nemusíte odejít, um, je, bylo by žádoucí, abyste se uh, k tomu i vyjádřili. Možná paní Hitler je uh, k té kybernetické bezpečnostní agentuře, kam se k tomu se budeme dostávat až na konci našeho uh, dnešního zasedání čeká nás agentura ke kybernetické bezpečnosti a paní Nibler. To znamená, že to tedy přehodíme to, ta témata, protože paní Nibler musí odejít. Takže k této agentuře e, nejdříve a potom vám dám e, slovo. Prosím, Angeliko. Děkuji. Kolegové, já to řeknu velmi, velmi stručně. Mě mně se podařilo prosadit téma kybernetické bezpečnosti a minule jsem se k tomu nedostala, protože po minulém zasedání proběhl trialog, kde jsme dosáhli velkého pokroku, nicméně ještě další věci zůstávají, neotevře, zůstávají otevřené. Ve Štrasburku v pondělí večer se budeme snažit dosáhnout kompromisu na dalším trialogu, to znamená povy, Eh, povinné povolování obecné zranitelnosti, to jsou tři věci, které zůstávají eh, otevřené, ale zdá se, že obě strany v těch kontroverzních věcech jsou připraveny jednat a trialog nás čeká příští pondělí večer. Děkuji. Děkuji. To byl vlastně bod dnešního pořadu jednání číslo 13. Pokud k tomu nikdo nic nemá, vrátíme se k té prezentaci eh, STOA, což je 3D eh, biotisk k lékařským účelem a za účelem eh, těch vylepšení lidských. Děkuji je mi potěšením, že mohu prezentovat tuto eh, studii, eh, studii kterou vlastně, o, které, o kterou eh, zažádal pan Tamburano. poslanec Evropského parlamentu a budu hovořit o biovýrobě jako politické výzvě ehm, Jde o bioaplikace, které na jedné straně znamenají eh, použití technologií eh, výroby eh, přidávání biomateriálů, čili skutečně práce s biomateriály, ale je tady hlavně, jsou tady hlavně lékařská využití v oblasti protetiky a vedle toho jsou mimo lékařská využití v rámci v rámci e, různých e, e, svépomocných a kutilských přístupů, ale vedle toho také v zubařství. Všechny tyto technologie vedou k ušetření nákladů a zajišťují decentralizaci a mění hodnotové řetězce. Taková situace již existuje, probíhá ale do budoucnosti máme velká očekávání, která nejsou eh, lékařská, která skutečně souvisejí eh, s eh, zlepšením lidské výkonnosti, to znamená využití technologií, těchto technologií nejenom pro léčbu, ale k tomu vylepšení či zlepšení výkonnosti, ale to má samozřejmě také ekonomické a hlavně etické dopa, dopady. Mm. A je mm, potřeba, aby politiky do vývoje těchto technologií určitým způsobem za sahovali. My jsme e, se zaměřili na hlavní politické mm, otázky, e, jednak jednotlivé e, předpisy, které jsou v určitém střetu, jednak výhody a jejich distribuce a veřejná účast a inovace, které jdou jaksi z dola. První je ten regulatorní rámec, který eh, existuje v oblasti medicíny Tady jsou dvě možnosti, které vedou i k určitým kompromisům. Na jedné straně může být velmi specifická, velmi specifické regulace a na druhé eh, mm, rychlost. Takže ty obecnější se zaměřují na rovný přístup a obec větší škálu uživatele. Druhá možnost je zaměřit se na konkrétní eh, aplikace a eh, Eh, jak si jít, eh, držet krok s těmi inovacemi. Ty dva přístupy se ale nevylučují, mohou jít i ruku v ruce. Další je rovná či férová distribuce výhod a tady je zase určitý kompromis, na jedné straně otevřenost a jedna, na druhé straně ty specifické aplikace. Eh, v současné době jsou dvě americké firmy, které již eh, eh, na tom trhu fungují, který je vlastně ten mm, Um, eh, řekněme, kutilský trh nebo trh, který je orientovaný na tu domácí výrobu. To jsou tedy ty přístupné aplikace, to je na jedné straně. A na druhé straně je ten otevřený přístup, který, pokud chceme otevření a je to obecné, eh, jak víte, minulý týden se objevili a novináři eh, přišli eh, na to, že, nebo poukazují na to, že vlastně ty předpisy jsou velmi rozvolněné a to je zase ten určitý kompromis. Pokud chcete být hodně specifický, tak můžete uzavřít v těch Eh, regulacích, eh, v těch předpisech určitá prázdná místa, ale eh, má to, zase nese to sebou ty určité kompromisy. Poslední eh, je otázka veřejné účasti a inovací, které jdou eh, z, z dola. Tady je to spíše otázka zdrojů a tady můžeme na jedné straně eh, rozlišovat ten takový ten svépomocný přístup, kdy uživatelé sami rozvíjejí tyto technologie s možností jít s tím mimo lékařské odvětví a na druhé straně existuje takovéto inovační hnutí mezi uživateli, mezi uh, populací a oba tyto přístupy jsou důležité pro tu veřejnou účast a příslušné diskuse k tomu uh, je ten ta veřejná rozprava by měla začínat velmi brzo, abychom na jedné straně zabránili, utlumili pří, eh, příslu, přílišné nadšení a na druhé straně přílišný pesimismus a existují takové již domácí laboratoře či domácí výrobny, výroby, které mohou být užitečné pro specifické eh, segmenty eh, trhu, ale Eh, opět do toho vstupuje otázka eh, regulací, regulatorního rámce, zejména s ohledem na bezpečnost. Jaké jsou eh, výhledy v této věci? Abychom realizovali střednědobé a dlouhodobé potenciály těchto technologií ve zdravotním sektoru, tedy snížení nákladů, zlepšení kvality a tak dále, customizace, je potřeba najít společný evropský eh, přístup a je potřeba se rozhodnout, jaký ten evropský přístup eh, bude, tedy ty trendy, které jsem zmiňoval a mezi nimi různé kompromisy. A to zejména ve světle globální soutěže. Eh, nechci tvrdit, že eh, USA jsou již tak o mnoho více napřed, ale pravda je, že v tom zdravotnickém odvětví je dominance a amerických eh, eh, výrobců a s ohledem na celý ten hodnotový eh, řetězec by bylo zál žádoucí, aby Evropa se do toho hodnotového řetězce zapojila. Za tím účelem je potřeba provést určitá, určitá rozhodnutí, pokud jde o ty zmiňované trade-offs <clears throat> Pokud jde o realizaci stávajících a krátkodobých potenciálů těchto technologií, je mm, třeba podpořit ty aktivity, které jdou, inovační aktivity, které jdou e, ze spoda a to cílenou podporou. A to není jednoduché, protože u těch zdravotnických e, aplikací ta mm, představa, že to dělají lidé sami v nějakých domácích laboratořích, to je určitě věc, která která vyvolává obavy. A v tomto kontextu by bylo eh, užitečné aby tyto aktivity byly kombinované s veřejnou rozpravou, aby ti, kteří to chtějí po domácku zkoušet, byli mm, jaksi součástí těchto občanských debat. A to je zejména, pokud budeme hovořit o těch eh, pokročilých bio 3D eh, eh, technologiích biotisku, které zejména pokud jde o orgány, nebo pokud jde o nelékařské využití těch um, posilovačů uh, výkonu, mm, tady zase je žádoucí, abychom zabránili jak tomu přílišnému nadšení, tak také přílišné uh, skepsy. Děkuji. Děkuji za pozornost. Thank you. Thank you very much for, for your... Děkuji, děkuji za tuto prezentaci. A teď, vážení přátelé, poprosím vás, eh, abyste zahájili diskuzi. Pokud máte někdo zájem, tak neváhejte. Jedná se o inovativní technologii, velice důležitou do budoucna. Takže, jak to vidíte, paní Nibler, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, to je skutečně vynikající prezentace. Nebudu se teď zaobírat jednotlivými možnostmi, ale chci říct si, ehm, jak si jako Evropa vedeme vůči zbytku světa. Tyto technologie Máme tady dobrý začátek, dobré východisko, třeba oproti USA. Můžete nás srovnat s jinými světovými regiony? Dobře, děkuji. Ještě někdo máte nějaký dotaz, prosím? Já sám, pokud dovolíte, mám nějaké otázky, protože jsem si je připravil. Možná budou zajímavé z hlediska činností, kterým se ve výboru i trvinujeme. Tak eh, standardy pro 3D eh, biotisk. Máme tady nedostatek v legislativě mezi jednotlivými státy, jak ho harmonizovat. Protože standardní legislativa, si myslím, že, nebo standardizovaná legislativa, to je to vůbec nejdůležitější v tuto chvíli. A jakým způsobem takový proces řídit, vzhledem tomu, že jsou potřeba specializované zkušenosti. 3D biotisk vyžaduje značné odborné znalosti, takže s tím souvisí určité pochyby, jak postupovat jakým způsobem se také vypořádat s vysokými náklady na infrastrukturu, která by umožnila 3D biotisk, abychom se vyhnuli oligopolům na trhu. A z právního hlediska, na to nesmíme zapomínat, to hledisko také velice důležité, jaké právní otázky 3D biotisk vyvolává. Protože zcela jistě budeme muset tyto věci do budoucna řešit a můžou s tím souviset velice komplikované záležitosti, nebo například eh, etické eh, imitaci, jestli se můžete alespoň krátce o této problematice zmínit. Takže to jsou asi ty nejdůležitější otázky z hlediska výboru pro průmysl. Takže kdybyste mohl zareagovat, bude to pro nás jistě velice zajímavé. Nevím, jestli ještě někdo, vážení kolegové, Dámy a pánové, máte nějaký dotaz? Vidím, že se nikdo nehlásí, takže vás poprosíme, pane eh, Koene. Děkuji. Děkuji za tyto zajímavé dotazy. Postupujeme ku předu my, táhneme my zbytek světa, nebo naopak můžeme Evropu a ostatní pokrokové země jako Spojené státy či Japonsko vnímat eh, tak, že mají velice rozvinuté jak to výrobní odvětví, tak zdravotnictví a 3D eh, biotisk v oblasti zdravotnictví se využívá v celé řadě oblastí. Není tady jedna jediná země, která by byla považována za nejlepší protože je tady celá řada jednotlivých segmentů trhu a proto je tak těžké jak pro státní orgány, orgány tak pro firmy docílit toho eh, dobrého postavení na trhu. A pro státní orgány je také komplikované regulovat vývoj těchto technologií, protože je třeba zvážit celou řadu oblastí, ty regulovat. Ten vývoj se může začít ubírat různým směrem a někdy i na velice nízkých eh, úrovních, jak si v terénu lidé mnohdy zkoušejí velice pokrokové aplikace, nacházejí zcela nové možnosti, které zatím regulovány nejsou, takže je tak velice obtížné přicházet eh, s nějakými zcela jasnými doporučeními ohledně toho, co a jak by se mělo regulovat. Když se pak podíváme na jednotlivé možnosti, které nám nabízejí tyto technologie, 3D biotisku a tím už reaguje na tu vaši otázku týkající se regulace a právních problémů, tak je tady několik právních věcí, které by se určitě vyřešit měly a to poměrně rychle. A jsou velice obtížné. Jednou takovou otázkou je to, že některé z těchto výrobků se už nyní používají eh, jako zdravotnické prostředky, používají se v podstatě jako běžná součást eh, léčby. Na my máme léčiva velice silně regulována, ale tady v oblasti těch zdravotnických prostředků ta regulace tak přísná není a důvodem je to, že když se podíváte na eh, tyto mm, technologie 3D biotisku, tak se těžko legislativně uchopují. Jsou to implantáty, zdravotnické prostředky, léčiva nebo eh, něco jiného jsou to nehumánní materiály, biomateriály, protože známe bioaplikace, eh, které používají nehumánních materiálů pro růst eh, na eh, lidských tkáních. Dochází tedy ke směšování aplikací humánních a nehumánních, což zatím legislativa nezná. Pokud jde o 3D tisk, tak tady zase vyvstává otázka z hlediska duševního vlastnictví. Je to software, je to nějaký eh, užitný vzor, materiál, co to je? Je tady tedy celá řada různých aspektů celé věci, pro eh, bio 3D tisk platí celá řada legislativních návrhů, ale nevyhovuje jim úplně. A tady si myslím, že by Evropská unie mohla sehrát svou roli, pokusit se o nastavení pravidel, která by jasně řekla, jakým způsobem budeme tu 3D eh, bio výrobu, biotisk eh, chápat, jak se vypořádáme se vznikem tohoto nového segmentu na trhu. A tím možná také zodpovím tu otázku týkající se současných nedostatků v legislativě mezi jednotlivými státy, že nám tady chybí harmonizace. Ano, určitě by jednotný evropský rámec pomohl, kdyby se tím by se zlepšila ta regulace těchto technologií. Právním otázkám už jsem se věnoval. Poprosím kolegu, že by zodpověděl ty zbývající dotazy. Ano, většina těch otázek už tedy zodpovězena byla. Pokud jde o tu první otázku, tak v tuto chvíli ten trh zdravotnických aplikací, pokud jde o 3D biotisk, je ještě poměrně malý. Není zase tolik rozvinutý. Samozřejmě existují nějaké prognózy, někdy až nepřiměřeně pozitivní ale zatím ten trh není moc velký, americké firmy se tam vedou dobře ale ten vývoj může být do budoucna jiný, mohou se objevit další aplikace, další použití. Také navážu na to, co řekl kolega, že se jedná o vlastně primární a horizontální technologii, kterou můžeme využít pro celou řadu dalších věcí, věcí, které um, samotná ta technologie sama nepředstavuje, může být tedy použita jako nástroj pro něco dalšího, možná i neetické záležitosti či záležitosti eticky pochybné v, ve zdravotnictví či jinde a to by pochopitelně již bylo velice problematické. Já bych tedy chtěl varovat před eh, těmito možnostmi, tedy před tím, co by se mohlo dít mimo hranice zdravotnictví. Eh, je to taková ta problematika mm, zneužití technologie, je potřeba uvažovat o těchto aplikacích. Například u protéz končetin vyvstává celá řada eh, potřeb výroby na zakázku, eh, pro děti, protézy pro děti a tak dále. A tady se velice často ukazuje, že inovátory jsou eh, sami lidé, občané, a to je velice důležitá věc. A když to pak propojíte s tou diskuzí o etických věcech, tak se snad dobereme správného závěru. Pak tady byla další otázka, nebo dvě další otázky. A a to, jakou tu možnost my navrhujeme, pokud jde o regulaci a vývoj do budoucna. Já myslím, že potřeba eh, brát tuto inovaci jako maximálně otevřenou, zvažovat bezpečnostní aspekty. Důležitá je celoevropská standardizace. A vzhledem k těm eh, výsledkům vyšetřování z minulého týdne, ukazuje se, že by bylo dobré, aby to Evropa uchopila centrálně, ale samozřejmě neznám přesné legislativní možnosti, které se Evropské unii nabízejí, ale určitá centralizace potřebná je, protože některé eh, ty možnosti použití jsou mm, významné z hlediska bezpečnosti. Tam je potřeba určitě usilovat o nějakou um, standardizaci, protože jakmile se bude vyvíjet na řadě různých míst a úrovní nějaká travnická aplikace, je potřeba to standardizovat. Pokud jde o tu otázku týkající se eh, dovedností, eh, lidských možností a vylepšování, tak eh, navážu na to, co jsme řešili s panem Tamburánem, například aplikace v zubním lékařství, otázka odpovědnosti za inovace, otevřené inovace, to jsou věci, které by i v této souvislosti měli zapojovat eh, odborníky z oblasti, nejenom akademiky, ale přímo výrobce. Ti by se měli podílet eh, na diskuzích o tom, jak nám tyto technologie pomáhají, zda nás dokážou nahradit, do jaké míry. Je důležité, myslím se, zapojit skutečně organizovaným způsobem i eh, ty samotné inovátory, výrobce. Myslím, že na evropské úrovni máte pro tuto možnost celou řadu nástrojů. Evropa je opravdu v popředí celosvětově, pokud jde o to, jak zapojit občany a další zainteresované subjekty, co možná nejranější fázi při vývoji nějaké technologie, tak, aby ty technologie byly vyvíjeny maximálně pro uspokojení potřeb společnosti. Děkuji, děkuji vám. Hlásí se ještě někdo? Nebo máte ještě někdo nějaký doplňující dotaz? Vypadá to, že tomu tak není, takže vám děkujeme za vaši prezentaci a myslím, že je velice důležité, abychom skutečně posouvali tuto věc předu, abychom nezaostávali za ostatními regiony na světě, takže tato problematika je určitě důležitá. Děkujeme. Yeah, yeah, of course. Always forward. Hold on a second. The Very good. The commission still Very good summer. Ano, skvěle, skvěle schrnuto. Who would like? The commission. Ah, the commission. A, ah, komise. No samozřejmě, s velkým potěšením. Prosím. Pokud dovolíte, otázka nebo připomínka. i když říkáme bio, obecně, to může být možná trochu zavádějící v tom smyslu, že pokud je skutečně řeč o bio 3D tisku, tak to jsou většinou buňky. A pokud jde o tisk buněk, tak tam jsme opravdu ve velmi raném stádiu. Jinak si ovšem myslím, že vaše zprávy jsou velmi dobré. Je to jen taková drobná připomínka, eh, kterou jsem si neodpustil. Děkuji. Ano, naprosto vnímám to, co říkáte. Ale tyto projekty mají určitou historii, čili my jsme do toho dali hodně různých témat. A to je součást metodiky STOA. To znamená různé dalekosáhlé vize aplikací, ale samozřejmě v určitém kontextu můžeme rozlišit mezi zdravotním uplatněním, používáme bio, protože mnoho dalších věcí nejsou biologické, můžeme to rozdělit. Jak říkáme v té studii, existují regulační rozdíly, velké regulační rozdíly. Takže uvidíme samozřejmě, co se s tím pak bude dát dělat. Děkuji. Takže, drazí přátelé, přejdeme k dalšímu bodu, bodu 9 a 10. Oby se týkají elektřiny, je to, jsou to společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou to přepracování. Jsou to důležité části našeho balíčku čisté energie. A Kristianis Karinč mě požádal, abych vás informoval za něj, protože vlastně mi sebou dal takovou drobnou informaci, takže třetí a čtvrté trialogy, které se konaly před několika týdny. A instituce províraly eh, dynamické cenové kontrakty, nástroje na srovnávání, agregaci, eh, přepínání, eh, inteligentní měřidla, energetické komunity, regulaci cen, zranitelné zákazníky, energetickou chudobu a, energetick- eh, a ukládání energií. A obecně řečeno, bylo dosaženo pokroku pozitivního na několika kompromisech. Některé body jako cena, regulace a energetická chudoba jsou nadále otevřené. Pakliže si přejete nějaké dodatečné informace, tak samozřejmě náš pravda je tomu otevřen. A pokud jde o regulaci, tak instituce dosáhly celkové dohody ohledně regionální eh, spolupráce operátorů a bude existovat budou existovat regionální koordinační centra za tímto účelem. A říká se tu, že to zůstává také v mandátu parlamentu. To znamená, že myslím, že je to dobré rozhodnutí do budoucna. V průběhu třetího trialogu instituce začaly diskuze o mechanismu zbudování kapacity, což pokračovalo v průběhu čtvrtého trialogu. Takže tam bylo skutečně dosažen pokrok, který by měl umožnit sladit ty rozdíly ohledně některých zásadních věcí do příštího trialogu, který je plánovan na 5. prosince. A takže jsme připraveni se rovněž sejít v druhé polovině prosince před létem a rada a parlament spolu s Evropskou komisí jsme připraveni i na šestý trialog, pokud je nezbytný. Směrnice a nařízení, to jsou dva body. Kolegové, máte nějaký dotaz? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom chci říct si, že toto je poslední eh, součást velice komplikované skládanky a já jsem trochu znepokojena, že nám dochází čas. Asi také víte, protože jsem se mnou pracoval na několika dalších věcech, skutečně bych ne, byla nerada, abych z toho vypadla ta energetická chudoba. Je to samozřejmě klíčové, abychom tohle nastavili správně. Ano, děkuji. Děkuji vám. A myslím, že tomu tak není. Všech, o všech těch věcech se bavíme. A tu chudobu energetickou a ty všechny ty sociální otázky jsme samozřejmě zdůraznili jako něco, co je důležité. A máte pravdu, že máme málo času. Právě proto bylo důležité hlasovat dnes večer, i když to pro některé kolegy nebylo až tak eh, pohodlné. Přesto to bylo nevyhnutelné. A všechny ty, to, ty další časové skluzy máme také bod 11, eh, který je velice podobný um, riziková připravenost v odvětví elektřiny. Na našem na zasedání našeho výboru a zpravodaj Petersen um, zaslal informace. Pardon, říká pan předseda. Takže to je ta riziková připravenost, to je kolega Zano na to. A Flavio, vy tu naštěstí s námi jste. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Jsme na jedné lodi a e, tedy bylo dosaženo dohody na návrh tohoto nařízení ohledně rizika a tato dohoda trojstraná byla dosažena tedy v rámci trialogu. Bylo tam trochu napětí, ale tedy ve vztahu k předsednictví. Nakonec to dopadlo dobře, ale evidentně budeme mít delší období 30 měsíců. Tedy 24 místo 30, pardon. Je to důležité pro parlament, protože ten text je samozřejmě posílen prací parlamentu. Eh, Radě se nepodařilo prosadit tuto agendu, takže tu máme nad, eh, ne, přeshraniční zvládání rizika, ne, nebyla tu žádná marginalizace. nebyli vyloučeni z toho procesu. Takže stručně řečeno jsme tam ponechali princip solidarity. Je to něco, co by se mělo implementovat v regionech. A samozřejmě jde také o ten balíček jako takový, aby šel tím směrem, který má jít. Máme teď velmi striktní, velmi nabitý um, program, takže ten, to, abychom ho dodrželi harmonogram. Já chci poděkovat panu předsedovi Buskovi za jeho podporu, za to, že s námi sdílel své zkušenosti. Skutečně to bylo velice vyvážené, eh, jak jsme to zvládali, zvládali, takže ještě jednou díky. Chci poděkovat i sekretariátu. Děkuji, Flavio. Ano, byl to opravdu a značný úspěch, především váš, neboť všechna jednání závisela na vaší přípravě. A vy, kdo jste tedy zastupoval celý parlament. Samozřejmě Evropská komise také byla velmi vstřícná a rada, takže je skvělé, že jsme to byli schopni dokončit Především díky vám, Flavio, za NATO. Děkuji za to, že jste se sem také dostavil. Bylo důležité, že jste k tomu mohl říct eh, pár slov nám všem. Takže máme tu čtyři legislativní návrhy. Je to druhá část toho našeho balíčku čistých energií. S tou první jsme se zabývali a dokončili jsme ji před několika měsíci a teď nás čeká ta druhá část. Celkem má čtyři části. Kolegové, máte nějaké dotazy na kolegu Zanonato? Nevidím, že by tomu tak bylo. A čtvrtý návrh. Acer, to je agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, kde je zpravodajem pan Petersen, který mi rovněž zaslal krátkou informaci nejprve tři trialogy na začátku, kde byly dotaženy věci, jako jsou například přístup k informacím a organizační struktura agentury. Další trialog se bude konat 11. prosince ve Štrasburku. Doufáme, že již poslední a že dotáhneme celé téma. Nadále nám zůstávají eh, některá důležitá témata, jako například možnost agentury přijímat rozhodnutí ve vztahu ke k regionálním koordinačním centrům. Je tady určitý odpor strany některých členských států v radě, které váhají, eh, zda mají dát ISRU tyto pravomoci. Takže to jednání nebude ani rychlé, ani jednoduché podle názoru našeho zpravodaje. Role ředitele ve vztahu k regulační radě. Tam je jasná pozice parlamentu. Přejeme si silného nezávislého ředitele, pokud je to možné, který bude schopen zajistit dobře fungující ICER. To je to rovněž trnité téma pro řadu členských států. A závěrem je to tedy důležitá otázka, pokud jde o budoucnost evropského trhu. Stále ještě zbývá urazit dlouhý kus cesty, když se bavíme o důležitých tématech, jaká jsem zmínil. Ale doufáme, že dotáhneme jednání ve Štrasburku. Jsou tu nějaké žádosti o slovo, kolegové? Takže, jak jsem řekl, čtyři legislativní návrhy, které chceme dokončit ještě v prosinci, abychom to nepřetáhli dál. Aby jsme to udělali ještě za tohoto předsednictví. To je velice důležité. Takže prosím, kolego, máte slovo. Uh, uh, thank you, Mr. Chair, for the, for the floor as shadow for the ACER. Děkuji za slovo jako stínový zpravodaj k této tematice agentuře ICER. Mám několik otázek z vaší zkušenosti a z vašeho pohledu nařízení o ACERu a ten trialog závisí na vyjednáváních o e, trzích s elektřinou a pokud tyto, tato vyjednávání selžou, se nepodaří to dojednat ty věci kolem trhu s elektřinou do konce roku, jakou máte představu, že to bude vypadat do budoucnosti? My nemůžeme dovolit, aby běžel scénář v rámci toho jednání o agentuře ACER, co bude, kdybychom nedojednali ten trh s elektřinou. Máte pravdu, závisí to na tom, kolik toho zbyde na ten úplně poslední trialog, pokud jde o vznik trhu s elektřinou 19. nebo 20. prosince. Je možné, že se nám tedy podaří již dotáhnout ta jednání 11. k agentuře e, e, ACER, a nebo je možné, že se budeme muset sejít ještě jednou, třeba 21. Já jsem zcela otevřen eh, všem těmto cestám. Já jsem informoval jak radu, tak komisi za náš výbor ITRE a doufám, že také zpravodajové. Pan Karinč také a předpokládám, že pan Petrsen doufám, že také, že jsou připraveni při, přijet nebo být tudy 19. 20. Eh, prosince. Je to eh, sice ten zelený týden, ale to je týden, kdy ještě nejsme na eh, vánočních prázdninách. To tak tak není, že stále máme fungovat. Takže to závisí také na rakouském eh, předsednictví zda bude tedy připravenost se sejít čtyři dny před Vánocemi. Pro mě je to naprosto klíčová věc, abychom to dokončili v prosinci. Já jsem se sešel již s rumunským předsednictvím a také zástupci rakouského a samozřejmě bylo by to lepší i z pohledu rumunského předsednictví, protože ty čeká spousta problémů a spousta práce, zejména rozpočtové otázky na následujících sedm let to je před nimi jako ten nejtěžší a nejzásadnější úkol. Z tohoto pohledu je nezbytné skutečně eh, dokončit ten balíček o zelené energetice v prosince. Ale obecně s vámi eh, souhlasím, že se obtížně dovyjedná Acer, když nebudeme mít jasnou představu o tom, jak bude vypadat celý, celá ta otázka trhu s elektřinou. S elektřinou. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nevidím eh, nikoho. Kybernetickou bezpečnost bezpečnost, to byl bod 300, číslo 13, to jsme již probrali asi před hodinu s paní zpravodajkou a nebyly eh, z vaší strany žádné otázky a nyní se dostáváme k dalšímu bodu. A to je zpráva pana Miroslava Pocheho, která upravuje směrnici o a nařízení, směrnici i nařízení o energetické účinnosti a o, o eh, eh, energetické situaci z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské eh, unie. To je mm, taková mm, jedno neobvyklá jednotlivá záležitost či situace, kdy je tady tedy eh, odchod, která je spojena s tím odchodem eh, spole, eh, Spojeného království. Ten správající návrh byl přijat komisí 13. listopadu právě, aby, bylo zohle, aby byl zohledněn o, odchod Spojeného království z Evropské unie a nyní je nezbytné technicky přizpůsobit ta čísla pro primární i konečnou eh, energetickou spotřebu, která by ohlás, eh, odrážela tedy situaci v 27 na místo 28. Vzhledem k tomu, že jsme pod časovým eh, tlakem a vzhledem k tomu, že chceme dokončit Eh, legislativní eh, proces do 30. března 2019, to znamená, to je ten datum eh, odchodu nebo skončení členství Velké Británie, tak jsme se na půdě výboru ITRE rozhodli postupovat zrychleným řízením. Takže máme velmi málo času v rámci výboru, abychom tento návrh eh, zprávy eh, projednali. Pan Poche požádal paní eh, Terezu Griffin, aby jeho zprávu prezentovala. Prosím, máte slovo. To je opravdu ironické, že já o tom mám hovořit. Vím, pane předsedo, že to ještě není všechno, eh, všechno vyjasněno a k, mý, na mé narozeniny se bude hlasovat a doufám, že to dopadne. Dobře, za Miroslava chci eh, vás seznámit s tou zprávou, která se týká rozhodnutí z parlamentu a rady, pokud jde o na Mm, přizpůsobení cílů energetických, pokud odejde eh, Velká Británie. Je to jeden z těch eh, textů, který je potřeba technicky přizpůsobit. Je to technický návrh, který má přepočítat eh, ty cíle v energetických úsporách. Minulý měsíc byl přijat s radou, finál, byla přijata finální schoda, která uvádí úspory o 32 32,5 eh, a o to jsme skutečně bojovali, 32,5 o 2000, do roku 2030 na té finální i primární spotřebě a spotřeba neby eh, neměla překročit 1237 a 9 2,6 v roce 2030. A pokud se odečte ta spotřeba ve Velké Británii, tak se ta čísla mění na 1228 v té primární a 826 v té, eh, v té eh, finální. To jsou tedy technické změny a eh, mají dva cíle, to znamená, že ta 32 5,5 úspory se bude spojovat s oběma typy spotřeby. Poslední technická e, změna také mění e, vstup do, v platnost na tři dny, protože kdyby tam byly, e, bylo 20 dní, tak bychom toho nedosáhli do, kon, do toho 29. března, kdy se předpokládá odchod. Vzhledem k tomu, že jde o technický předpis, tak má zpráva zpravodaj za to, že to proběhne hladce a rada již naznačila, že to problém eh, nebude. Miroslave, skutečně mi nyní dlužíte mnoho a já budu doufat, že tak tento předpis nakonec nebude vůbec potřeba. Děkuji, děkuji za tuto zprávu. Ano, je to skutečně neobvyklá situace, že zrovna vy jste byla požádána o to, abyste prezentovala nám všem tuto zprávu. Všichni velice dobře váme, eh, znavíme, jaký je váš názor k právě probíhajícím eh, záležitostem, které se týkají odchodu Spojeného království z EU. Respektujeme ovšem demokratické rozhodnutí a tak eh, nemáme ani jinou možnost jinak postupovat. Každopádně vám děkuji za prezentaci jménem pana Pocheho. Myslím, že to bylo vše zcela jasné. Nyní bych se zeptal Evropské komise, zda se nechce vyjádřit. Máme tady pana Hodsona. Nechcete se vyjádřit, pane Hodsone, k prezentaci paní Griffin, která vystoupila jménem pana Pocheho. Ano, děkuji, pane předsedo. Možná eh, si řeknete, že ta ironie tady pokračuje, když musím reagovat rovna já. Eh, my bychom chtěli poděkovat Evropskému parlamentu eh, a také radě za rychlost, s jakou se chopili této technické záležitosti. Pokud jde o obsah, tak nemám, co bych dodal k tomu, co řekla paní Griffin nebo co napsal pan Poche ve své zprávě. Souhlasíme s tím, co tady právě zaznělo. Vidíme tady smysl toho technického Eh, té úpravy, zejména potom toho pozměňovacího návrhu 5, kdy se zkracuje ta lhůta pro zveřejnění nebo vstup v platnost ze 20 dní na 30, aby se vše stihlo. Děkuji. Good, uh, thank you. Výborně, já vám děkuji, opravdu vám děkuji. A chci se zeptat, Terezo, eh, chcete se ještě vyjádřit na závěr jménem Miroslava Samozřejmě, že se snažíme zajistit, abychom se připravili na jakoukoliv eventualitu, takže bereme naši odpovědnost velice vážně. Potěšilo nás, eh, že jsme dostali těch, ten cíl 32,5%, doufali jsme, že bude vyšší, Osobně jsem chtěla 40%, ale 32,5% je i tak dobré vítězství a je to opět čerzí eh, pod vaším vedením příklad toho, že ITRE dokáže spolupracovat napříč politickými skupinami, že se dokážeme spojit, najít konsenzus eh, ve prospěch občanů. A to si myslím, že je krása Evropského parlamentu a proto si také myslím, že by Spojené království mělo v 28. zůstat. Ano, jako obvykle s vámi musím, Terezo, naprosto souhlasit. Můžu tedy na závěr už jenom připomenout, že termín pro podání pozměňovacích návrhů je 5. prosince letošního roku Pak už budeme připravovat hlasování, to proběhne 14. ledna roku příštího. Na plenárním zasedání zatím ještě nevíme, kdy přesně se hlasovat bude. Eh, Takže Terezo, ještě jednou děkuji za to, že jste dnes tuto záležitost zde prezentovala. Je to přeci jenom věc velice důležitá. Obecně řečeno je vlastně velice zbytečná ale v tomto případě nám ani nic jiného nezbývá, zkrátka musíme takto postupovat a tento návrh schválit, tak abychom se připravili na jakoukoliv alternativu na konci března. Děkuji vám. Vážení přátelé, ještě bych řekl v rámci bodu různé, že chystáme tu vánoční recepci, čekáme vás tam všechny na kratší či delší dobu, 20-30 minut, můžeme probrat různé záležitosti a bude to takový začátek, eh, ten začátek bude, pardon, v 6.30. Připojí se k nám dva komisaři, budeme tedy mít možnost probrat eh, různé záležitosti Délku recepce předpokládám 20 až 30 minut. Bude to na třetím patře Jan v té braserii, která je tam, v té restauraci ve třetím patře budovy Jan. Což si myslím, že je místo příhodné, takže vás tímto zvu. Za půl hodinky vlastně, už v 6.15, říká pan předseda, nejpozději však začneme v 6.30 Oh, yeah. Well, uh, on the top... Pokud jde o téma zprávy pana Pocheho, e, dorazil jeden ze stínových zpravodajů. Máte slovo. Děkuji. Já se chci omluvit, že jsem nemohl přijít dřív, protože jsem e, vystupoval k Brexitu na jiném zasedání. Pokud jde o energetickou účinnost a směrnice o této záležitosti a možnost, že nenastane žádná dohoda s Velkou Británií, tak já bych se k tomu rád eh, vyjádřil. Chtěl bych vás požádat, abychom eh, prováděli výpočty to samozřejmě ano, ale pak je politicky posoudili. Pokud má Velká Británie odejít, není možné požádat členské státy, které zůstanou, aby eh, navyšovaly své cíle eh, dále, protože to pro ně bude další zátěž a to je potřeba politicky posoudit. Jakožto skupina jako politická frakce eh, se zasadíme o to, abychom se přidrželi těch odsouhlasených cílů, protože prostřednictvím těchto cílů budeme eh, uvažovat o sdílení břemene. Každopádně ta situace by se neměla měnit, to, že odchází Velká Británie, by nemělo mít dopad na žádný další členský stát. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego, za tuto poznámku. Zcela jistě bude zohledněna a je velice dobře, že jste stihl dorazit. Chápu, že teď probíhá paralelně řada různých jednání, takže není lehké se dostavit na úplně všechna. Děkuji tedy za vaše vyjádření ještě jednou. Nikdo další již k tomuto tématu vystoupit nechce. V tom případě vás chci informovat, že naše příští zasedání proběhne 14. ledna bude to ve Štrasburku. Sejdeme se v 9 hodin večer. Příští týden tedy žádné zasedání našeho výboru ve Štrasburku neproběhne. Nicméně měli bychom se sejít v polovině ledna, tedy toho 14. ledna. Je totiž velice důležité, abychom pokračovali eh, s dalšími věcmi a dotahovali je do konce, protože nám opravdu zbývá jenom velice málo času. Takže o půl sedmé, pokud máte možnost, poprosím vás, abyste se dostavili na naši krátkou recepci. Do té doby se mějte hezky. Děkuji.